Další... Na programu máme nyní zprávu pana Lambsdorfa. No. veřejné zakázky v oblasti obrany. Kolegyně, kolegové, v současné době probíhá 13 EU misí za účelem míru a 9 misí již bylo ukončeno. U mnoha těchto misí jsou se e, naše jednotky pohybují ve velice těžkých podmínkách. Ale také víme, že mezinárodní politika bude požadovat ještě více misí a bohužel také víme, že my Evropané často nejsme ve stavu provádět naše mise tak, jak by se to provádět mělo. A sice, aby naše jednotky byly interoperabilní, strategicky převeditelné a podobně. Toho musíme dosáhnout, neboť toto dlužíme děkujeme našim vojákům a policistům. Ale my jsme od toho velice vzdáleni. Jeden z důvodů je také eh, diversifikovaný zbrojní trh. 27 eh, států má 89 různých výzkumných programů. USA hm, mají pouze 29 výzkumných programů. Existuje příliš málo spolupráce mezi členskými státy při vývoji produktů. Takzvaní historický dodavatele jsou někdy je jim dávána přednost. A to chceme změnit. Dámy a pánové, na evropském zbrojním trhu se e, ročně e, nakupuje asi 91 miliard různého zboží, ale v množství je celkově velice malé a například v Německu je to pouze 2% z evropských zdrojů a my se tedy nedostáváme ke špečkové technologie, naše jednotky nejsou dostatečně vybaveny a také se plítvá daňovými penězi. A protože zbrojní prostředky jsou stále dražší, ale rozpočtové při, eh, prostředky jsou stejné nebo nižší. A právě proto se nejedná o to, abychom výdávali vydávali více peněz, ale abychom je vydávali při, eh, chytřeji, inteligentněji. A to dlužíme našim daňovým poplatníkům. Proto parlament v roce 2005 vyzval komisi, aby předložila směrnici pro tuto oblast, což komise také udělala v, také v kooperaci s radou. Pro mě jako pro zpravodaje bylo také důležité, že eh, prezident Sarkozy ve svém projevu také hovořil o evropském zbrojním trhu. Tím bylo jasné, že parlament, rada a komise v této oblasti budou táhnout za jeden pro vás. Dohoda v prvním čtení je výsledek této společné politické vůle. Zítra doufejme, společně vytvoříme nový základ pro evropský rámec, který se postará o větší konkurenceschopnost a transparentnost. Také tato směrnice musíme na ní náhlížet ve všech souvislostech. V prosinci jsme také schválili e, novou směrnici a dnešní směrnice je druhý milník e, Evropského zbrojního balíčku. Obě dvě směrnice jsou sice na sobě nezávislé, ale také se doplňují. Proto je důležité, abychom naši práci zítra dokončili. Tato práce nepřinese e, revoluci, ale je to také velice důležitý pokrok, který může naši e, další práci podpořit. Já bych chtěl také poděkovat svým kolegům, stínovým zpravodajům, s Adolte Šedrštelm a dalším za skvělou práci, která byla někdy kritická, ale vždy konstruktivní. Také děkuji radě a také děkuji komisi za pro všechny zúčastněné platí, že jsme opravdu velice dobře spolupracovali a dělat společně konstruktivní politiku pro Evropu. Toto dlužíme našim občanům a já doufám, že tento dluh zítra odstraníme. Já se také domnívám, že tuto debatu jsme měli vést v Bruselu a ne ve Štrasburku. Děkuji a nyní má slovo pan komisař Krývy, prosím. Pane předsedo, vážení poslanci, v první řadě se omlouvám, že má eh, velice špatný hlas, protože mám chřipku. Co se týče návrhu této směrnice, která se týká veřejné zakázky v oblasti obrany a bezpečnosti, ta byla předložena v prosinci roku 2007 v rámci tzv. obraného balíčku. Tento návrh je hlavním krokem kupředu, co se týče vytvoření společného evropského trhu v oblasti obrany. To je velice důležitý příspěvek k bezpečnosti Evropy a také k obrané politice. Tato směrnice je nesmírně důležitá, protože posílí obrané schopnosti Evropské unie. Dále také budou efektivní výdaje ze strany Evropské unie. Čili je důležité, abychom velice úzce spolupracovali s Evropským parlamentem, s radou i s komisí. Čili bych chtěl poděkovat panu Lamsdorfovi, panu zpravodaji za jeho velice efektivní práci, kterou dokončil v rámci prvního čtení s radou. Chtěl bych také poděkovat stínovým zpravodajům za velice konstruktivní spolupráci. Chtěl bych také poblahopřát francouzskému předsednictví spolu se slovinským předsednictvím, protože se jim podařilo velice dobře nastartovat to vyjednávání eh, v radě. A v neposlední řadě bych chtěl poděkovat českému předsednictví, protože se jim podařilo ukončit eh, tuto oblast. Čili komise má nyní E, návrh směrnice na stole. Je to otázka veřejných zakázek v oblasti obraných a bezpečnostních materiálů, e, dojednávání smluv, které jsou velice složité a citlivé. Je zde také velice důležitá doložka, která se týká e, informací, které mají zajistit zabezpečení dodávek. Členské státy většinu veřejný zakázek v oblasti obrany právě používají v rámci této doložky. E, jsou zde velice citlivé dodávky v oblasti nevojenských materiálů, a které se týkají strategického materiálu. Jsou to oblasti nových technologií, e, které jsou vojenské a nevojenské povahy, které mají zjistit e, externí obranu. Co se týče vybavení pro policejní složky, tak eh, ty mají podobnou povahu jako vojenské dodávky, čili budou spadat eh, do stejné působnosti. Eh, to vše přináší veliké výhody, protože tato nová směrnice umožní novým členským státům, aby využili výjimku článku 296, což je velice důležité pro Eh, obraný trh v Evropě. Musíme zajistit transparentní pravidla, musíme umožnit eh, všem společnostem členským státům, aby se eh, zúčastnili veřejných zakázek. Musíme také zajistit úspory, které potom povedou k nižším cenám. Na závěr musíme zajistit větší otevřenost na trzích, aby všechny zainteresované strany mohly plně eh, využít těchto možností, aby to bylo také výhodné pro daňové poplatníky, aby tyto výdaje byly skutečně efektivní. Je to právě díky vašim vkladům, vaší práci, takže bych vám chtěl poblahopřát k tomuto úspěchu. Děkuji, pane komisaři, a slovo mám za frakci EPP se dalším. Dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Nelze vytvořit eh, trh s obranými prostředky v Evropě přes noc. Já musím říct, že jsem skvěle spolupracovala se spravodajem a také s radou a komisí. Eh, učinili jsme první velice důležitý krok obraný materiál, obrané eh, prostředky jsou součástí vnitřního trhu, zároveň ovšem musíme zajistit rostoucí konkurenci. A musím říct, že francouzská vláda v tomto směru hodně konstruktivně pracovala, ale především pan zpravodaj, pan Lambsdorff, eh, hodně přispěl i eh, Obraný průmysl velmi konstruktivně spolupracoval, poskytl nám celou řadu informací a prvno prvků ze směrnice o veřejných zakázkách z roku 2004 našlo také cestu do tohoto textu. Rovněž respektujeme zájmy národní e, bezpečnostní politik a to především, co se týče bezpečnosti e, a utajování informací a tak dále. Článek 296 může být použit, ale nesmí být zneužíván. A to je něco, co by e, průmyslové odvětví mělo přivítat ono bude nápomocné i při e, vytváření nových postupů. E, Rada nám vyšla vstříc ohledně několika našich obav, konkrétně toho Prahu a otázky transparentnosti. Takže já se domnívám, že toto je e, příklad velice pozitivní, úspěšné spolupráce. Osobně jsem spokojená, že ty nejkontroverznější otázky nalezly odpověď v stávajícím komunitárním právu. Pokud parlament podpoří tuto zprávu valnou většinou, tak eh, se domnívám, že eh, učiníme velice logický a významný krok ku předu. Takže všem kolegyním a kolegům, kteří se eh, v tomto podíleli, děkuji. Děkuji a paní Weiler za socialistickou frakci má slovo na čtyři minuty. Pane předsedo dámy a pane komisaři, na začátku roku jsme mohli číst v novinách eh, velmi odstrašující články. Hovořilo se o tom, že svět nadále zbrojí a že existuje čím dál větší konkurence, pokud jde o zbrojení a to i v Evropské unii. Pro nás sociální demokraty je to jasné. Tyto závody ve zbrojení a také zavírání očí nad korupcí, to jsou věci, které jednoznačně odmítáme. A zde samozřejmě souhlasíme s našimi národními poslanci. Cílem této legislativy, těchto dvou směrnic, směrnice o veřejných zakázkách v oblasti obrany a bezpečnosti nám umožní dosáhnout toho, že se už nebude jednat pouze o konkurenci a konkurenceschopnost. Musíme ukončit toto mrhání veřejnými prostředky v těchto závodech ve zbrojení. A z těchto důvodů naše frakce bude hlasovat pro tento text. Bude zde evropský rámec, pokud jde o udělování veřejných zakázek v oblasti obrany a bezpečnosti. Bude existovat větší spolupráce mezi členskými státy, takže zde nebude existovat eh, zbytečné dvojí úsilí, pokud jde o skupiny a podniky, které se zabývají produkcí nebo výrobou zbraní v souladu s článkem 199. Je důležité pro nás 296. Eh, Je jasné, eh, že musí být uplatňovány také sankce v případě korupce. které půjdou až po vyloučení z možnosti účastnice výběrového řízení na zadání veřejné zakázky, protože do té doby zatím byly nad těmito praktikami zavírány oči. Je důležité, aby to bylo přijatelné pro 27 členských států, pro všech 27 členských států, i když pouze 6 nebo 7 z nich má vlastní výrobu zbraní nebo obchoduje se zbraněmi, je opravdu důležité mít podporu všech 27 členských států. A nám se to podařilo. Nejsem si jistá, zda všechno nebude fungovat tak, jak si představujeme. Máme tedy v tomto textu tuto myšlenku zakotvenu. Parlament chce provádět kontrolu, chce být informován, a to nejen automaticky ze strany komise, ale chceme být také informováni o výsledcích a implementaci tohoto balíčku, této směrnice. A pokud v budoucnosti budeme i nadále chtít posílený vnitřní trh, tak jak říkal pan Sarkozy, pokud chceme mít posílenou konkurenci, tak je nutné, aby Evropský parlament, který je voleným orgánem v Evropě, byl zapojen do skutečné kontroly. Tak je tomu v případě národních parlamentů, zatím tomu ještě tak není v případě Evropského parlamentu, ale je to úkol do budoucna. V Německu víme, o čem hovoříme, když hovoříme o výrobě zbraní a o vysokých nákladech, tak eh, jsem si jistá, že i jiné členské státy mají podobné zkušenosti. Teď bych eh, chtěla, no nepřímo poděkovat, protože spolupráce byla dobrá, ale výsledky jsou dobré, ale opravdu ten postup v parlamentu byl nesnesitelný. Kompromis, kterého bylo dosaženo no, s radou a s komisí, to nejsou výsledky parlamentního postupu, takže tento postup eh, by do budoucna měl zůstat pouze výjimkou. A pro tento legislativní balíček tento postup nebyl potřebný. Já si myslím, že po volbách eh, musíme zrušit takovýto postup, eh, který není přijatelný. Eh, pan Busoj. Děkuji mnohokrát, vážený pane předsedo, pane komisaři. V první řadě bych chtěl poblahopřát svému kolegovi, panu Lamsorfovi, k vynikající zprávě. Vím, že to je velice důležitý text. Co se týče společného eh, trhu se zbraněmi a právním rámcem. Je to velice důležitý text, který má podpořit eh, společnou evropskou obranou a bezpečnostní politiku. Je důležité, abychom zajistili transparentnost, otevřenost, eh, nediskriminaci a jak již bylo řečeno, bude to zlepšení efektivnosti výdajů v oblasti zbranění. Jak říkal pan Lambsdorff, také výstup po komise, stanovuje určitá pravidla v oblasti veřejných zakázek v této oblasti, které má eh, zajistit eh, náležité fungování trhu se zbraněmi. Chtěl bych eh, zdůraznit, že to je zlepšení jak pro veřejné zadavatele i pro smluvní strany, protože dochází ke zvýšení bezpečnosti jak členských států, tak Evropské unie. Co se týče zabezpečení dodávek, je důležité poskytovat informace o subdodavatelích a dodavatelích a to musí obdržet veřejní zadavatelé smluvní strany také musí zajistit bezpečnost dodávek. Na druhou stranu eh, smluvní strany, eh, dodavatelé, eh, jsou chráněny určitým postupem, který zajišťuje nediskriminaci. Tento postup zvyšuje transparentnost. Nicméně členské státy by neměly odmítat tento postup, především, že chtějí ponechat výjimku, která se týká zveřejňování informací, v případě eh, možného zneužití nebo eh, rizika, co se týče národní bezpečnosti. Čili je důležité, abychom vytvořili společný trh eh, obrany. Když se bavíme o tomto tématu, možná v budoucnosti budeme probírat citlivější otázky, například různé kompenzace, tak bychom měli vzít v úvahu strategické zájmy a konkrétní situace každého členského státu. Děkuji. Eh, děkuji, pan Janovský, minutu. Pani předsedající, pani kom... Děkuji, pane předsedající, pane komisaři. Eh, musím říct, že pan Lambsdorff eh, opravdu pracoval velice usilovně a toto je otázka e, něčeho, na co se vydávají veřejné zdroje. Hovoříme o velkých prostředcích, e, musíme e, zajistit, aby poskytovatelé tohoto zařízení nabízeli nejenom to nejlevnější, ale také to nejoptimálnější řešení. A je tady celá řada dalších specifických otázek důvěrnost informací, eh, někdy dokonce utajování informací v některých kritických eh, oblastech a byly tady zmíněny i případné offsety. A myslím si, že stanovisko v návrhu směrnice obsažené je dobrým stanoviskem a eh, povede to k zefektivnění finančních prostředků Paní Kalenbachová na dvě minuty. Děkuji, chtěla bych poděkovat panu zpravodaji za velice dobrou spolupráci. Navzdory veškeré správné kritice, která zazněla v rámci prvního čtení. Je to dobrý předpoklad, aby hlas parlamentu byl vzat v úvahu také v rámci trialogu. Dnes přijímám rozhodnutí, které se týká kompromisu, který řeší otázku zboží, které byly omezeny pouze eh, obchodování mezi několika členskými státy. Je to v zájmu těch, kteří chtějí prosadit eh, společný trh, kteří chtějí prosadit volný trh, eh, který se někdy ubírá obranářským směrem. Větší hospodářská soutěž v oblasti obraného průmyslu bude vycházet z cen a to je určitá možnost, aby veřejné finanční prostředky byly efektivnějším způsobem využívány. Dále se to týká také snížení korupce. Eh, myslím si, že je to náš dluh vůči našim občanům, je jasné, že musí fungovat jasné postupy v oblasti veřejných zakázek, udělování takovýchto zakázek, což umožní především malým a středním podnikům, aby mohli vstoupit na tento trh. Protože eh, všechny možné způsoby, jak se vyhnout těmto veřejným zakázkám, budou eh, předem vyřešeny a vychytány, tak eh, k tomu nebude docházet. Pochopitelně Máme tady i právní zákazy eh, takzvaných smyšlených eh, falešných eh, smluv. A dále se musíme zabývat otázkou také právních opravných prostředků. Měli bychom zajistit větší transparentnost, v což doufáme, ale myslíme si, že skutečně je to správný krok správným směrem a já se velice těším na implementaci. Na jednu minutu kolega Fligra. A děkuji. Tato směrnice je souborem balíčku v oblasti obrany. Usilujeme o obraný mechanismus, obraný průmysl v Evropě, který bude mít pevnější postavení. Jedná se o zbraně, zbraně se vyrábějí ale proto, abychom bojovali a vraždili. A zde je cílem zajistit větší konkurenci mezi podniky, které vyrábějí zbraně. Kolega Svoboda řekl v minulé debatě, že potřebujeme lepší normy pro evropský zbrojní průmysl, vzhledem k tomu, že zde existuje především americká konkurence. V roce 2005 státy Evropské unie se poprvé staly vývozcem číslo jedna na světové úrovni 70 zajišťují čtyři velké státy Francie, Německo, Itálie a Velká Británie. Vyvážejí na země Blízkého a Středního východu. My bychom neměli usilovat eh, o efektivní zbrojní průmysl, ale naopak o odzbrojení. A o tom nemáme žádnou směrnici, nicméně máme směrnici o účinnosti vojenského průmyslu. Jasné, o co tady jde. Pan Šváb, tři minuty. Předsedo, vážené kolegyně a kolegové, já bych chtěl poděkovat eh, zpravodaji z výboru pro vnitřní trh a zároveň, co se týče výboru AFET, eh, my tady nehovoříme o vývozu zbraní směrem k vnějším eh, státům, mimo vnitřní trh, eh, hovoříme o transferu zbrojních prostředků uvnitř Evropské unie a musíme se zamyslet nad tím, jak tyto transfery realizovat za nižší cenu a účelněji. A musím říct, že vítám naše stanovisko a teď to znamená, že naši spoluobčané tady ušetří nějakých 70 miliard eur. Dá se hovořit o určité mírové dividendě. Jsem trošičku zklamán, že tady rada je v tak malém zastoupení. Je to totiž rozhodnutí, které ohledně tohoto tématu, které musíme pozdravit a zdůraznit. Já si uvědomuji, že na úrovni trilogu tady byly potíže, sociální demokrati se tím zabývali, ale na druhou stranu jsme opravdu tady e, postavili další milník v evropském e, sektoru braného e, průmyslu, obraného průmyslu. Zároveň jsem velice smutný z toho, že tady celá řada kolegů není. než jsme slavili desetiletí eura. Doufám, že za deset let budeme moci také oslavit určité výročí, protože to, to je důležitý moment v oblasti braně bezpečnosti bezpečnostní politiky. A to, co teď vyžadujeme ve svém vlastním členském státu, bude platit i v dalších členských státech. Je to vlastně taková záloha v důvěře vůči dalším členským státům a já vám toto opravdu a já jsem za toto opravdu vděčný. Chci také poděkovat komisi. V některých členských státech tady byl určitý odpor, komise se snažila pracovat v konstruktivním duchu a aby bylo zajištěno, že e, postupy při zadávání veřejných zakázek by mohly být aplikovány. My jsme vyjádřili určité výhrady k některým oblastem, ale nakonec e, je to dobrý text. K tomu druhému balíčku e, vnitřní trh v oblasti zbrojního eh, materiálu. Myslím si, že to je zásadní eh, věc a náš kolega Fan Voga z podvýboru pro obranu a rozvoj se nad tímto tématem zvlášť eh, se, se jim zvlášť zabýval. Teď víme, jak je to s našimi jednotlivými vojenskými složkami pod různým vedením, irským, polským. Hodně jsme postoupili ku předu. Děkuji, na dvě minuty. Pane předsedo, ze všeho nejdříve bych rád poděkoval zpravodaji Alexandru Lansdorfovi a stínovým zpravodajům především Barbaře Weiler. Drazí kolegové, musíme postupovat směrem k větší integraci národních eh, průmyslů které vyrábějí zbraně. Musíme vzít eh, v úvahu specifika a potřebná opatření k tomu, abychom uplatňovali základní pravidla vnitřního trhu pro obraný průmysl a musíme zvýšit transparentnost eh, ve výběrových řízeních, kde se přidělují veřejné zakázky a kde se tedy účastní členské státy Evropské unie. Musíme ale také pomoci vytvořit podmínky, které umožní větší konkurenceschopnost evropských eh, produktů na světových trzích. Pane komisaři, myslím si, že je důležité, aby tato směrnice zajistila právní rámec, eh, pokud jde o veřejné zakázky v oblasti obrany a bezpečnosti, samozřejmě s tím, že se budou respektovat zájmy členských států, především eh, zájmy, pokud jde o oblast bezpečnosti a výroby eh, zbraní. Pane předsedo, také je třeba zdůraznit, eh, že zde existují ustanovení, která umožňují nebo která by měla umožnit eh, snadnější přístup malých a středních podniků na tento trh, především prostřednictvím vylepšení pravidel pro subdodávky a mělo by se umožnit vytvoření skutečného evropského trhu pro obraný průmysl. To by mělo pomoci také prostřednictvím posílení výzkumu v této oblasti i v jiných průmyslových oblastech, které by měly přispět k rozvoji obraného sektoru. Drazí kolegové, na závěr bych také rád zdůraznil rozvoj vývozu, protože i to je důležité. A na závěr bych řekl, pokud chcete mír, připravte se na válku. Evropská unie je mírová velmoc a Tyto takzvané obrané průmysly jsou obraným průmyslem a neválečným průmyslem, protože my chceme mír a proto potřebujeme obraný průmysl. Pan Oniskevič, dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Spojené státy americké investují přibližně 500 miliard euro do oblasti bezpečnosti a obrany. Evropská unie investuje něco přes 200 miliard euro. Otázka zní, zda můžeme skutečně použít těchto 200 miliard euro, abychom vytvořili podobné kapacity jako USA. Ehm, byl jsem ministrem obrany a setkal jsem se se zástupci průmyslu a já jsem jim řekl, nezlobte se, já jsem Eh, ministr obrany, ale ne obráncem tohoto průmyslu. Čili dnes bych chtěl poděkovat panu Lamzarfovi za jeho zprávu. Tato směrnice pomůže nám všem, abychom využili zdroje mnohem spolehlivějším způsobem, lepším způsobem a aby kapacity Evropské unie byly skutečně vhodně vytvořené. Minuta. Děkuji paní Berne, jednu minutu. <clears throat> und Kollegen, ich möchte noch einmal darauf hinweisen, dass... ještě jednou... Ještě jednou bych chtěla dnes zdůraznit, že se bavíme o balíčku, který je velice důležitý a když zmiňujeme otázku veřejných zakázek, tak se musíme poučit z minulosti. Ve našem výboru jsme se bavili o jednom hlavním cíli a to je lepší harmonizace v oblasti obraného průmyslu. Také umožnit Evropské unii, aby posílala své možnosti kontroly, hlavně co se týče vývozu mimo Evropskou unii. Během posledního zasedání rady na konci prosince, koncem francouzského předsednictví, bylo rozhodnuto, že se vytvoří kodex chování což je něco, co můžeme schválit. A tato harmonizace skutečně postupuje správným směrem. Bude předmětem kontroly jednotlivých členských států, nejen samotná harmonizace, ale také vytváření pokud v případě, že dojde k porušení této směrnice. A na to se dáme velký pozor. Děkuji, pan Tubon, jednu minutu. Pane předsedo, Rád bych eh, přesně podpořil tu linii mého kolegy Švába, kterou představil před několika chvílemi. Já bych byl rád, kdyby schválení této směrnice dnes eh, byla důležitým rozhodnutím. A my za to vděčíme úsilí našeho zpravodaje, pana Lambsdorfa, a naší stínové zpravodajky Charlotte Shedershield a samozřejmě také francouzskému předsednictví, které v minulém roce vyvinulo velké úsilí, abychom dospěli ke kompromisu. To, co právě dnes děláme, je završení cyklu, který byl velmi rychlý, to znamená trval jen několik měsíců, který zahrnuje jednak směrnici o vnitřním trhu s obranými produkty, které byly přijaty eh, v prosinci a dále také tato směrnice, nebo tuto směrnici, která sleduje článek 296 smlouvy se společnými pravidly pro veřejné zakázky. Celý tento soubor nás zavazuje k takzvané komunitarizaci obrané ekonomiky. Může se vám zdát, že je to kacířské, když se podíváme na to, jak usilujeme o suverenitu nebo o jednotné nebo o samotné charakteristiky, znaky obrané politiky. Když se na to podíváme z hlediska suverenity svrchovanosti členských států, vidíme to též v oblasti spravedlnosti. V průběhu francouzského, slovinského i portugalského předsednictví bylo dosaženo velkého pokroku v oblasti kde i národní suverenity usilovaly o zabránění jakékoliv dohodě a jakéhokoliv kompromisu. Já si myslím, drazí kolegové, že tím, že schválíme tento text, jsme vyčerpali ideologickou debatu o povaze a v smyslu evropské konstrukce je to prostor, je to moc, je to síla a budeme to vědět čím dál více v oblasti zahraniční a obrané politiky. Děkuji eh, Van Norden na eh, jednu minutu. Uh, uh, Děkuji, pane předsedo. Jako britský konzervativ věc eh, Musím říct, že my, konzervativci z Velké Británie, hodně podporujeme otevřený trh, ale ostatní e, řečníci e, říkali, že cílem a silou tohoto zpra- této zprávy je vlastně e, spíš posilování vnitřního trhu než obraných e, kapacit. Možná, že by tady mohly být určité okrajové eh, výhody eh, v tom smyslu, že by Britové měli eh, větší prostor na trhu ostatních zemí. Nicméně je mnohem výhodnější pro ostatní mít přístup na britský trh, který je opravdu výrazný a musím říct, že co je velice závažné, je, že tady vlastně některé investice, které vláda učinila do eh, eh, výzkumu a vývoje, by nemusely být návratné. Tady se eh, bude odehrávat Evropská hospodářská soutěž a jak to bude s ochranou duševního vlastností, pracovními příležitostmi a tak dále. To bude tedy velký náraz pro naší politiku výzkumu a rozvoje. Myslím si, že další Eh, věci bych mohl říct. Je to zpráva, která opravdu z hlediska průmyslu není eh, důležitá a nutná. Eh, kolega Bask na jednu minutu. Směrnice o zadávání zakázek v oblasti obraného průmyslu je důležitá i z hlediska e BOP. Já si uvědomuji, jak je obtížné slučit sloučit všechny tři principy vnitřního eh, trhu a eh, jsou tady jednotlivé postupy ohledně obraných eh, kontraktů. Tento komplexní systém nařízení musí samozřejmě se podvolit testu uvedení v život. Jsou tady principy společen, komunitární, principy individuální, jsou tady otázky důvěrnosti, citlivosti, informace, okolností bude třeba neustále sledovat rovnováhu mezi jednotlivými složkami. A samozřejmě, pokud to bude fungovat dobře, tak to bude další důkaz, že e, evropské orgány a jednotliví aktéři se snaží postupovat e, společně s členskými státy tak, aby se hrála hra podle těchto nových pravidel. Pro zemi, jako je moje, e, offsety, Rumunsko, jsou offsety důležitým mechanismem pro přežití národního průmyslu. Eh, děkuji. Kolega Marinescu. Děkuji, pane předsedo. Obrana a bezpečnost v Evropě byly znovu ohroženy vzhledem k finanční a energetické krizi. Znovu jsme viděli, že pouze jednotní můžeme čelit těmto problémům současného světa zavedením společných a transparentních pravidel pro veřejné zakázky v oblasti obrany a bezpečnosti představují krok před pro Evropskou unii. A je důležité mít tržní ekonomiku i v této oblasti, abychom mohli čelit konkurenci ze strany Spojených států. Potřebujeme silný komunitární režim, pokud jde o bezpečnost informací a potřebujeme kontrolu vývozu výrobků v oblasti obrany směrem do třetích zemí a ratifikace Lisabonské smlouvy nám umožní zahájit strukturovanou a stálou spolupráci v obrané společnosti, která je důležitá. Kolega Rogalsky. Zauvažáme, již fragmentarizace Děkuji. Od roku 1990 eh, dochází k určité fragmentaci eh, obraného trhu protože co se týče výdajů do obrany, došlo ke snížení, také se snížil obrat, podobně jako výdaje na nové technologie. Dokonce velké členské státy mají problémy s financováním nových systémů na trhu s obranou. Aby mohli vybudovat patřičný vojenský potenciál, musíme použít výzkumu, nové technologické báze, což je velká výzva. V oblasti obrany musíme také vytvořit právní rámec, které, který bude jednotný. Musíme umožnit členským státům, aby používali evropské finanční prostředky, aniž by podkopávali eh, svoje vlastní vojenské kapacity. Musíme zajistit také postup dohledu, který bude chránit uchazeče. Musíme podporovat transparentnost a vyhnout se diskriminaci. Děkuji kolega Angelakas. I já bych chtěl poblahopřát autorovi zprávy, panu Lambsdorffovi a také stínovému zpravodaji, který odvedl hodně práce. Hlavní charakteristické rysy evropského trhu e, jsou spojeny s jeho roztříštěností e, a e, sektor obrany a bezpečnosti má co dočinění se specifickými systémy, které jsou odlišné, které jsou předmětem různých hlut, různých postupů. Tady jde především o transparentnost a účelnost, o vytvoření otevřeného trhu pro obrana země zařízení, což je naprosto nezbytný faktor pro další budování evropské společné bezpečnostní a obrané politiky. Samozřejmě je třeba eh, tady mít ustanovení ohledně eh, dodávek, ohledně jejich čerpání, ohledně bezpečnosti a chci říct, že Eh, jsou tady také i určité výjimky eh, v souladu s judikaturou Evropského soudu. Co je důležité, je, že se také posiluje role malých a středních podniků a ty představují tisíce zaměstnaneckých příležitostí. Eh, poslední příspěvek. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat eh, panu eh, zpravodaji a také stínovému zpravodaji. A chci ještě se vrátit k něčemu, co řekl pan Tubon. Eh, francouzské předsednictví odvedlo úžasnou práci při snaze o realizaci dohody Eh, nad tímto textem. Neměli bychom se bát hovořit o bezpečnostním eh, obraném trhu eh, či trhu s bezpečnostními a obranými zařízeními. Máme na to plno právo. Chci tady zdůraznit jednu část směrnice, která je pro celou řadu členských států velice důležitá. Jedná se o subdodávky. Já jsem velice rád, že se v tomto směru podařilo dospět k dohodě s radou a s komisí. Jde to směrem, kterým to tlačil Evropský parlament parlament, je tady větší míra transparentnosti, za druhé nedochází k diskriminaci na národní úrovni e, a za třetí národní e, vnitrostátní orgány mají možnost vlastně jít až k těm 30%, povolit eh, dodavatelům eh, subdodávky až do výše 30% celého kontraktu. To je velice pozitivní. Eh, děkuji a teď je na řadě pan komisař. Chtěl bych poděkovat všem účastníkům této rozpravy. Pokusím se pohovořit o všech příspěvcích, které především chtějí zlepšit tento text. Pochopitelně parlament má řadu důvodů být spokojen, protože to byl Evropský parlament, který požádal Evropskou komisi v roce 2005, aby předložil dokument eh, o obraných materiálech, abychom připravili tento dokument, čili to součást tohoto návrhu. Za druhé, a to je ještě důležitější, Měli jsme možnost také se obohatit eh, z vašich příspěvků v rámci našeho procesu přípravy textu hlavně co se týče působnosti, transparentnosti, právních eh, opravných eh, prostředků. Všechny tyto pozměňovací návrhy jsou podporovány komisí. Zcela jistě zlepší tento text a zlepší fungování evropského obraného trhu. Chceme vytvořit tento trh před pěti lety, to byla taková eh, vize science fiction pro řadu lidí, ale nyní je to realita a zcela jistě bychom neměli promrhat tuto příležitost. Euh, Takže teď dáme slovo našemu zpravodaji, panu Lambsdorfovi. Děkuji, eh, paní předsedající, můj kolega eh, Van Orden měl pochopit, že on eh, svým postojem podporuje extrémisty, extrémní levici v Německu a tady nejde opravdu jen o vnitřní trh. Tyto produkty, jak už tady bylo řečeno, tyto výrobky jsou velice drahé, pokud ne, není, neexistuje konkurence. Já doufám, že se nám právě toto podaří prolomit a zajistit vyšší míru konkurence na evropském trhu. Ty, eh, toto zboží nebude nikdy eh, levné, ale alespoň to bude opravdu zajímavější. Podaří se také prosadit eh, přítomnost malých a středních podniků na tomto trhu a navíc občanská společnost bude moci sledovat eh, tyto trhy mnohem lépe díky transparentnosti a podobně to bude i pro nevládní organizace a to je velice významné. A ještě jednu poznámku chtěl bych poděkovat kolegům Nedenovovi a Tubonovi, kteří zdůraznili mimo žádnou práci, která byla odvedena na tomto projektu. Tady jde o obranou politiku s nástrojem v prvním pilíři, je to tedy směrnice o vnitřním trhu a bez skvěle odvedené práce francouzského předsednictví bychom opravdu nikdy nemohli dospět k takovémuto závěru. Myslím si, že toto je určitá šance, kterou bychom měli ještě protáhnout dál. Je to šance pro evropskou politiku, pro evropskou politiku bezpečnosti bezpečnosti a obrany pro Evropu hodnot a měli bychom se této šance chopit. Děkuji. Flüger. Pan Flüger. Sich der Geschäftsordnung, wenn man persönlich angesprochen wird, ähm, hat man die Möglichkeit, ganz kurz darauf zu reagieren. Podle článku 151 jednacího řádu eh, bych chtěl tady si vzít slovo. Myslím, že je rychle vidět, kdo je extrémistou, když tady vidíme, eh, že jde vlastně o extremismus trhu eh, efektivnější obraný průmysl v Evropské unii bude mít také důsledky na vývoz zbraní. To je nepopiratelné. Myslím si, že nelze se jenom soustředit na Evropskou unii. Hmm. Rozprava je ukončena, hlasovat eh, se bude zítra. A na řadě jsou otázky k komisi. První otázka od pana Berka. Deset let eura, pane komisaři. Děkuji, paní předsedkyně. Zkušenost s rozpočtovou koordinací byla eh, v podstatě